budou se moci účastnit všech jednání parlamentu, pakliže neobdržíme žádné vyjádření v protichudném smyslu, například, že zastávají funkce, které nejsou slučitelné s výkonem mandánu, mandátu europoslanců. Paní Angelika Wertmann opouští frakci ALDE a od 8.4.2014 se stává členkou nezařazených poslanců. Od frakce SAD jsem obdržel eh, seznam jmenování